oznámení. A je tu žádost eh, skupiny SAD jmenovat Giuseppe Ferrandino místo Udo Bulmana jakožto člena výboru pro hospodářské a měnové otázky. Jsou k tomu nějaké poznámky, takže tím je toto jmenování schváleno.